die sitzung ist wieder aufgenommen. zahajuji zasedání. dámy a pánové zápis včerejšího zasedání je k dispozici. existují máme tady nějaké námitky? nikoli v takovém